Přecházíme k dalšímu bodu na programu jednání a to jsou jednominutová vystoupení podle článku 163 jednacího řádu. Jako první má slovo pan Štefanec, prosím. Děkuji pěkně, pan předsedající. Dám... Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, boj proti zločinu a terorismu to je aktuální a vážný téma naše občané právě očekávají účinná opatření a dlouho očekávanou novelou je návrh novely Evropské komisy k směrnici o zbraních a střelivu. Domnívám se však, že Evropská komise by měla více komunikovat se zástupci občanů odborné veřejnosti, protože určité části této novely jsou duplicitní, některé neproveditelné a e, někdy také zasahující do práv občanů. Myslím, že na jedné straně je dobře více sdílet informace mezi národními státy a propojení národních registrů. Na druhé straně ovšem nelze postihovat ty, kteří dodržují zákon. Je třeba postihovat zločince. Také se domnívám, že nemůžeme dopustit, aby těmito opatřeními narůstaly počty lidí, e, kteří drží zbraně ilegálně. Dobré ovšem je, že na půdě výboru INTA proběhla otevřená debatě, eh, včetně veřejného slyšení, kde eh, dostali eh, prostor také zástupci ze Slovenska. Já věřím, ta škodlivá opatření se podaří odmezit, poněvadž jde o bezpečnost lidí a ochranu vlastnictví. Děkuji, pan Deli. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poblahopřál srbským občanům, kteří v posledních volbách eh, jasně dali najevo, že si přejí svou zemi v Evropě. Eh, také chci poblahopřát eh, srbské progresivní straně za vynikající volební výsledek, což určitě Srbsku pomůže v evropské integraci. A jako Maďar chtěl bych Chtěl bych, přehle, chtěl bych poblahopřát eh, srbské straně, která jako jediná je členem EPP. Eh, v posledním měsíci srbská vláda eh, se velice snažila otevřít první kapitolu přístupu k jednání. Ukázala také skutečně odhodlání pracovat na řešení migrační krize a mezinárodní spolupráce. Já doufám, že tedy eh, komise a předsednictví eh, se bude usilovat o otevírání nových kapitol, zejména kapitoly 23. Děkuji, pan Busoj. Děkuji. Eh, už pět měsíců uplynulo od chvíle, kdy Norský úřad pro mládež odebral jedné rodině pět dětí, eh, přičemž otec byl Romon. Navzdory protestním akcím a apelům prostřednictvím eh, ambasád a také signálu z Evropského parlamentu se v Norsku nic nezměnilo v této oblasti. Prostě není možné, aby tříměsíční dítě bylo odebráno rodině, i když eh, posléze bylo opět eh, navráceno, ovšem po dlouhé době odloučení. Toto je neunosné a Evropská unie to nemůže dále tolerovat. Mělo by to eh, vést k důsledkům. Děkuji, pan Kaputo. Děkuji vám, pane předsedo. Nedávno byly zveřejněny černé seznamy kontaminovaných potravin eh, podle analýzy EFSA. Eh, eh, my jsme tady měli setkání také a kontrolovali jsme potraviny i dovážené například z Maroka a podobně a Eh, skutečně bylo tam eh, mnoho látek, které byly nad limitem, nad povoleným limitem. My bychom měli garantovat zdraví evropských občanů a zajistit to, aby vše, s čím se tady obchoduje, odpovídalo našim bezpečnostním kritériím. A Samozřejmě to souvisí také s výrobou v podmínkách sociálního dumpingu a eh, chabých veterinárních podmínek. Je třeba, aby bylo naprosto jasné, odkud potraviny procházejí a aby to bylo zcela transparentní pro všechny spotřebitele. Pan Marias, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jak už jsem dnes eh, dříve uvedl, Vedení agentury ENISA v posledních letech se snaží znehodnotit eh, tuto agenturu, která sídlí v Heraklionu. V tuto chvíli tam zůstává v Heraklionu pouze 10 lidí, většina pracovníků eh, pracuje v Aténách. Znehodnocují tak sídlo agentury v Heraklionu, v podstatě eh, Eh, to povede k tomu, že nakonec Enisa Řecko úplně opustí. To nedovolíme. Budeme stát po boku eh, příslušných úřadů na Krétě, jak už jsem to udělal také v roce 2012, eh, když jsem v Heraklionu sám působil. Enisa na Krétě zůstane navzdory tomu, co uvedlo vedení Enisy minulý týden. Proto nebudu eh, hlasovat eh, o změně eh, fungování agentury. 1312 zemědělských výrobků, které se vyrábějí v Evropské unii, se označuje zeměpisným chráněným označením. Jedná se o miliardové příjmy, které takto eh, proudí eh, výrobcům a posiluje to také export těchto výrobků. Kvalita našich eh, produktů je součást naší kultury, našich stravovacích návyků, ale je to také naše konkurenční výhoda na celosvětovém trhu. Proto je potřeba tyto produkty dále rozvíjet, rozšiřovat působnost eh, chráněných označení a využít eh, prvotřídní kvalitu našich výrobků na celosvětovém trhu. Nicméně mm, znamená to také to, že budeme chránit tyto výrobky v rámci vyjednávání TTIP, protože eh, jinak poškodíme evropské zemědělství. Nyní paní Anderson, prosím. Děkuji. Britská eh, vláda eh, nemá právo mm, eh, zastupovat okrsky v severním Irsku při hlasování o Brexisu, Brexitu. Mm, tři a půl miliardy to je Eh, pomoc, kterou jsme získali z členství v EU. Mezinárodní finanční instituce varují před eh, obrovským šokem a smrštěním ekonomiky na severu i jihu po Brexitu. McInnes eh, pracoval na tom, aby získal miliardy pro severní Irsko pro naše zemědělce, pro naše spotřebitele. Naše zemědělci závisejí na evropské eh, podpoře. Sami vedli rozsáhlou kampaň eh, za, za setrvání. Eh, přesto se prosazují euroskeptické nálady a mohu vám říci, že Sinn Fein se nestaví na jejich stranu. Eh, dobrý večer, děkuji pane předsedo. Minulý týden 100 osob se vrátilo do Villar de Cañas v Cuenca, aby požádali o zastavení vybudování dočasného úložiště jaderného odpadu. Otázka, kterou jsem představil Evropské komisi, eh, uznává, že tento projekt nemá eh, potřebné požadavky podle Euratomu. Například technici pro jadernou bezpečnost se řídí spíše politickými eh, pokyny. A aby to nebylo málo, eh, tak eh, toto umístění není podle odborníků příliš vhodné. Je to stavba, které chybí potřebné záruky a také nejsou dostatečně informováni občané. Castilla, La Mancha je to součást Evropy. Evropa by povolila vybudování takto nebezpečného dočasného úložiště. My chceme, aby tady byly patřičné záruky, dostatečná konfer, komunikace s obs, občany, aby se neukládal odpad, který nikdo nechce, eh, do eh, našeho regionu. Pan Barton. Eh, Evropský soudní dvůr řekl, že Německo nesmí eh, předat eh, odsouzené do Maďarska a do Rumunska, do jejich eh, vlastních zemí, neboť si není jistý tím, zda, jak tam s nimi bude zacházeno v místních věznicích. Zdá se, že už máme dostatek příkladu toho, že e, například e, v řeckých, španělských a maďarských věznicích jsou skutečně e, nelidské, nelidské podmínky v tamnějších věznicích. Já budu žádat, aby velké, soudy ve Velké Británii nemohly vydávat občany, své občany do těchto zemí je třeba, abychom ve vlastním eh, zákon, ve vlastní legislativě chránili zájmy eh, našich občanů a to můžeme udělat jedině mimo Evropskou unii. Děkuji nyní pan Zoneboan. Děkuji, pane předsedo. blázen z Bosporu, jak ho mile nazýváme, opět udeřil. A sice hodlá eh, ukončit drážďanský projekt drážďanských symfoniků, který se zabývá e, arménskou genocidou a jde o to, abychom se vyhnuli e, slovu genocida. Já bych chtěl tady uplatnit jeden návrh. Já navrhuji, aby drážďanští e, symfonici nahrádili slovo genocida krvavým vražděním. A já tady musím říci, že opravdu bychom měli varovat tureckou vládu, aby neopakovala a neurychlovala sto letou genocidu, protože tady myslím například na Kurdy. Díky bohu nikdo v současné době neplánuje dovolenou v Turecku. Paní Mecola, prosím. Přístup k internetu, k bezpečnému, spolehlivému a rychlému internetu, to je jeden z pilířů digitální agendy. Je pravda, že došlo ke zlepšení a pokroku při zajištění lepší dostupnosti internetu za příznivější ceny, ale Přesto slýcháme řadu stížností na poskytovatele s tím, že tady je rozdíl mezi e, proklamovanou rychlostí a reálnou rychlostí. Není možné, aby lidé platili za určitou rychlost a dostávali třetinu. My jsme přijali návrh, který zavazuje providery k tomu, aby informovali klienty o reálné rychlosti downloadu, což si myslím, že je krok správným směrem, ale chceme, aby komise a rada zajistili, že to, co je na papíře, bude také implementováno. Internet je zásadní pro náš dnešní život, hodně na něm závisíme a proto jsem předložila písemné prohlášení za větší ochranu spotřebitelů, pokud jde o používání internetu je potřeba, odra, odstranili jsme roamingové poplatky, to je dobře, a teď eh, musíme zaměřit naši pozornost na internet a jeho rychlost. Pan Tokeš. Eh, pane předsedo, existuje eh, rumunská rodina Mariuše Vodnáriu, eh, která trpí už od listopadu. Eh, norský úřad na ochranu dětí používal prakticky inkviziční eh, metody a v tomto rámci byla byli rodiče prohlášeni za neschopné vzdělávat eh, své děti, ačkoliv je vychovávají v duchu náboženských a morálních eh, hodnot. Eh, je zjevné, že norské úřady špatně reprezentují ochranu dětí a skutečně zneužívají své moci brutálně ničí rodiny, v tomto případě rodinu, která své děti považuje za boží dar. Evropský parlament musí eh, podniknout kroky proti antikřesťanským úřadům v Norsku a přímo kroky na obnovu, na sjednocení této rodiny. Děkuji. Paní Smolková. Tusk a Schulz když jezdíte do Bruselu, tak Eh, určitě využíváte také letecké speciály. Já vás chci požádat, abyste se zkusili nastoupit do letadla tak, jako všichni cestující. Nejdříve vystoupíte z auta před letištěm, potom jdete přes koridory a když přejdete přes bezpečnostní kontrolu, pak se vám začne chtít plakat. A to je eh, bezmocnost nad tím, eh, kam se Evropa dostala a bude budete si klást otázku, takovou to Evropu jsme chtěli. Stejný pocit mají tisíce lidí při odletu z eh, bruselského letiště, ale nikdo nemůže s tím nic dělat, aby změnil tento stav. Ale vy, pane Junkere, Tusku, Šulci a další s tím můžete něco udělat. Udělejte něco pro to, aby uprchlíci ze Sýrie, Libie a dalších eh, neutíkali ze svých států, neboť Evropská zahraničí zahraniční politika situaci utečenců nezlepšuje. Děkuji a pan Jurek. Děkuji, paní Děkuji vám, pane předsedo. Eh, o Vladimiru Putinovi tady slyšíme eh, zejména tehdy, eh, když je třeba když je třeba okřikovat lidi, kteří nás Eh, nás brání proti eh, našemu vlastnímu vývoji. A to je v situaci, eh, kdy Rusko likviduje Medžlis. To je organizace krymských Tatarů, která je měřítkem svobody. A mnozí ruského prezidenta zvou na návštěvu svých zemí. Ale toto gesto, to je řekl jeden ministr, je, je signálem jaksi tradičním, ale je to eh, také toho eh, znakem směru, kterým se začíná vydávat zejména sever Evropské unie. Děkuji vám. Děkuji. Není paní Harkin, prosím. Děkuji, pane předsedo. Předseda Juncker řekl, že bychom měli mít rovný plat za stejnou práci na stejném místě, stejně jako komisařka Thyssen a většina evropských občanů eh, věří, že rovný plat za rovnou mm, práci je zaručen, ale v Irsku dochází eh, eh, k diskriminaci například u učitelů a zdravotních sester, které dostávají jiné platy Například eh, mladší učitelé mají mnohem nižší eh, platy. Mám e-mail od učitele, který mě informoval, že ten, kdo učí po únoru 2012, vydělává přes 200 eh, eur méně eh, než ti, kteří začali pracovat eh, před tímto datem. Mně bylo řečeno ze strany komise, že neexistuje o platové škály žádné nařízení EU, ale je to i diskriminace. V Irsku nemáme rovný plat za stejnou práci během profesní kariéry. Jak to vysvětlit učiteli, který po 40 let bude pra- pra- pracovat za nižší plat, jak vysvětlíme, že garantujeme rovný plat. Vidíme, že negarantujeme a musíme se tomu tedy věnovat. Děkuji nyní paní Boj- Boylan. Thank you, chair. Um... Děkuji, pane předsedo. Eh, Mary Boyle. Eh, toto je eh, případ ztraceného pořašeného dítěte, která se ztratila až v roce 77. A Eh, stále nám eh, chybí eh, to, že by se to řádně vyšetřovalo. Politici nakonec intervenovali a byla odhalen jeden z nejhorších případů policejní korupce. Já jsem před několika lety jsem přivedla sestru pohřešované. Šestiletá Mary Eh, byla zbavena života eh, a to je to samozřejmě eh, není přípustné podle charty základních práv a taktéž není rovnost před zákonem pro ní, neboť nebylo nic řádně vyšetřeno. A já bohužel se neuspěla ani v jirském parlamentu a proto o tom hovořím zde. Je to už 16 let. Děkuji. Pan eh, Terry Cabras. Děkuji, pane předsedo. Abychom se vypořádali s deficitem na rok 2016 minulý týden, eh, Ministerstvo hospodářství požádalo autonomní eh, vlády o nutné škrty ve Španělsku. Je to nespravedlivý deficit, eh, který dopadá na autonomní eh, regiony, které mají na starosti 50 sociálních výdajů. Katalánský rozpočet například více než 70 eh, věnuje na tuto otázku. Tyto škrty tedy budou znamenat obrovské škrty v Katalánsku, ve všech oblastech, včetně zdravotnictví. Ano, musíme udržet vyrovnané hospodaření ale v žádném případě není možné přistoupit na další škrty ve zdravotnictví, sociálních službách nebo školství. Proč nám španělská vláda nenavrhla eh, eh, využít eh, jiného řešení, když dříve zachraňovala banky. Dnes se vše řeší cestou decentralizovaných provincií. Děkuji. Nyní pan Korvin Mike. Dnes eh, eh, my eh, se pohrošujeme nad tím, že se v Turecku že se v Turecku pronásledují ti, kteří neustí hovoří o prezidentu Erdoganovi. Ale v Německu je podobně oviněn pan Böhmermann a Eh, toto eh, bylo možné pouze tím, že s tím souhlasila německá vláda a paní eh, premiérka Merkelová. Pamatuje se, že se německý Tageszeitung obrátil na předsedu Kačinského a v něčem naprosto podobném přičemž eh, eh, šlo pouze o citát. Eh, vidíme tady dvojí standardy a to znamená, že Evropskou unii je třeba zničit. Děkuji vám za pozornost. Gracias. Děkuji, pan McAllister. Mr. President. Pane předsedo, dámy a pánové, v neděli jsem navštívil Bělehrad a byl jsem přítomen volbám. Je to důležitý signál, většina Srbů hlasovala pro evropsky. A také Bělehrad má dobrý vztah se sousedními zeměmi a tím pádem také může mít těsnější vztahy EU. Srbsko nyní provádí ekonomické reformy, reformu veřejné zprávy a také zabezpečuje svobodu médií. Evropa Evropa má před sebou pohnuté doby a také Srbsko může nám pomoci. My bychom měli pomoci eh, Srbsku na jeho cestě a my bychom kapitoly 23 a 24 měli otevřít při jednání se Srbskem co nejdříve. Děkuji. Není pan Agil. Uh, Podobně jako 30 milionů Siků po celém světě jsem byla šokována eh, eh, v, eh, teroristickým útokem v Německu v minulém týdnu. Já jako jediný Sik v Evropském parlamentu toto odsuzuji bez eh, víry eh, žádná víra, žádná náboženská skupina by neměla být cílem takovýchto eh, radikálních, radikalistických skupinek. Není proto důvod. To jsou lidé, kteří přece poskytují přístřeší bezdomovcům a jídlo hladovým je velmi důležité, aby německé úřady skutečně jednaly a e, s těmito pachateli zacházeli přísně podle zákona. Protože je třeba ukázat také těmto náboženským společenstvím, že e, jejich ohrožování je stejné jako ohrožování kohokoliv jiného. E, paní Lop Pan López, Děkuji, pane předsedo. Eh, země Karibiku prochází těžkou dobou jednání, eh, s Kubou pokračují a měla by tímto skončit blokáda. Eh, my také vnímáme, že dochází k pokroku v mírovém procesu v Kolumbii, ovšem Eh, Evropská unie eh, příliš k tomu nepřispívá. Eh, vidíme také, že do demokracie v Jižní Americe nadále zasahují kapitalisté a destabilizují. Také chci vyjádřit solidaritu

Děkuji. Nyní pan Buda. Děkuji, pane předsedo. Já chci upozornit na velice nebezpečný jev, který se šíří ve východní Evropě a to je to, když zahraniční investoři si kupují velké pozemky a přitom využívají nízkých cen. Více než 40 polních ploch v Rumunsku se nalézá v cizích rukou a dopady na tyto oblasti jsou obrovské, a zde nezaměstnanost a celá oblast je nejistá. Toto souvisí také s tím, že tyto plochy potom nejsou obhospodařovány a často se to dělá pouze formálně, protože investoři čekají na investice a dotace z EU. A právě proto by se zde mělo

Příští zasedání proběhne zítra, ve čtvrtek 28. dubna. Začínáme eh, v 8.30. Eh, je k dispozici na webových stránkách program zítřejšího zasedání. Tímto vám eh, děkuji. Děkuji paní komisařce za její přítomnost, za její dnešní vystoupení. Děkuji také vám, dámy a pánové. Pan předseda.